So, good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Navrhuji, abychom zahájili odpolední diskuzi. Je pro nás potěšením eh, přivítat ministra zdravotnictví Estonska, pana Osenovského. Je estonské předsednictví a eh, proto do našeho výboru přicházejí příslušní ministři. už jsme neformálně diskutovali o tom, že jste ambiciozní v mandátu estonského předsednictví v oblasti zdravotnictví. Určitě nám budete moci být tedy pomocen. Ještě jednou vás vítáme na našem zasedání a předávám vám slovo, abyste nám řekl, jaké jsou priority vašeho předsednictví pro následující 6 měsíců. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové. Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji vám za příležitost vám představit priority estonského předsednictví v oblasti zdraví. Dovolte mi v první řadě poděkovat malckému předsednictví za skvěle odvedenou práci během posledních šest měsíců. Od 1. července, jak víte, Estonsko převzalo rotující předsednictví Rady Evropské unie poprvé v naší historii. Je to pro nás eh, okamžik nadšení, ale také samozřejmě eh, pocitím odpovědnost. Moto našeho předsednictví je jednota eh, prostřednictvím rovnováhy a dnes eh, víc než cokoliv potřebujeme jednotu v hodnotách, myšlenkách a akcí. Už se toho řeklo hodně o tom, že je zapotřebí přiblížit Evropu jejím občanům a zdraví je něco, co se týká nás všech a to velmi osobně. Schopnost žít zdravý život je pro lidi důležitá Jde o to, aby mohli mít aktivní, naplněný život, přispět společnosti a také ekonomice. Je také pozoruhodné, že podle Eurobarometru Evropané považují zdraví a sociální zabezpečení za čtvrtou nejdůležitější věc, které jejich země čelí. Mezi těmi dalšími důležitými věcmi jsou například hrozby vplynoucí z terorismu. Evropská spolupráce může přinést přidanou hodnotu při řešení zdravotních výzev, kterým čelíme jako Evropa. Víme, že hlavní eh, zdravotní zátěž v Evropě teď přichází z chronických chorob, které souvisí s životního stylu a často jim lze předcházet. Choroby neznají z hranice, ale přesto můžeme řešení sdílet a budeme úspěšnější při řešení těchto výzev, když budeme jednat společně. V rámci estonského předsednictví chceme pokračovat v Evropské zdravotní agendě chceme se zaměřovat na dvě politické priority. Jednak eh, chceme řešit eh, nezdravé eh, užívání alkoholu, škodlivé, a potom chceme podporovat digitální inovace ve zdraví. Škodlivé užívání alkoholu má negativní dopad na zdraví jednotlivců a také na společnost jako takovou. Prostřednictvím trestné činnosti násilí, snížené produk- produktivity, poškozuje to děti a rodiny. A víte, ví se, že alkohol má podíl rodin na 200 různých eh, zdravotních eh, chorobách nebo problémech. A odhady eh, souvisejících nákladů v EU, s, které souvisí s alkoholem a jeho spotřebou, se odhadují na 372 miliard eur. Máme nejvyšší spotřebu alkoholu asi dvakrát tak vysokou, než je světový průměr. Výrazné epizodní požívání alkoholu je široce rozšířeno napříč generacemi v Evropě. V globalizovaném světě nemůžeme ty s alkoholem související problémy vyřešit snadno eh, přes opatření na národní úrovni, protože tady máme přeshraniční aspekty, které souvisí s reklamou, označováním, přeshraničním obchodem a to všechno rozřeďuje efektivitu eh, vnitrostátních opatření v oblasti veřejného zdraví v členských státech a EU tady může hrát výraznou roli, stejně jako Evropský parlament, který už zdůraznil význam eh, celkového přístupu v rámci eh, Evropské alkoholické strategie a to v usnesení eh, z roku 2015 z Dubna. Uvedu eh, příklad reklamu na alkohol v digitálních médiích, což je stále častější a atraktivnější a je to způsobeno mladým lidem. Většina mm, zemí má sice nějakou regulaci v oblasti reklamy na alkoholu, ale liší se, pokud jde o charakter, intenzitu a tak dále a digitální média neznají hranice a tím pádem to snižuje dopad takovýchto vnitrostátních předpisů, které chtějí eh, snížit skutečné eh, expozice vůči alkoholu eh, v reklamě, zejména pokud jde o mladé lidi a děti. Eh, alkoholické nápoje jsou také momentálně vyloučeny z požadavku na označování podle příslušné legislativy. Eh, tím se brání spotřebitelům udělat eh, informovaný, informovaná rozhodnutí. Spotřebitelé měli být informováni nejenom o tom, jaké rysy má daný produkt, ale také jaká je nutriční hodnota, jaká rizika to sebou nese, pokud ho budou požívat. V kontextu vnitřního trhu jde o otázku, kterou nemůže vyřešit pouze jedna země. Samozřejmě s samoregulace je věc, kterou eh, navrhovala jak komise, ale eh, víme, že eh, je to spíše taková výmluva, protože se nebude dělat nic a to už jsme dělali příliš dlouho. A samozřejmě každá regulace musí respektovat hodnoty a pravidla vnitřního trhu. A přesně z tohoto důvodu musíme hledat řešení společně. Pokud eh, budeme mít regulaci na ochranu spotřebitelů, tak u tabákových produktů, farmaceutických produktů, eh, kosmetiky a tak dále, jestliže to tamto funguje, tak proč to nemůžeme mít také u alkoholu, který způsobuje hm, o tolik více škod eh, obyvatelům, než jsou například hračky. Jakožto předsednictví považujeme za důležité zahájit diskuzi o označování alkoholických nápojů Myslíme si, že na úrovni EU um, lze být úspěšnější, protože to je přeshraniční záležitost. Ministři zdravotnictví příští týden eh, v Talinu 20. 21. července budou tato témata na neformálním setkání diskutovat. Kromě toho proběhne předse- eh, konference předsednictví, jak řešit přeshraniční aspekty škodlivého užívání alkoholu. Ta proběhne 30. 31. října v Talinu a bude podkladem také pro závěry rady, která, které budou eh, navrženy k přijetí na radě EPSCO v srpnu Eh, pardon, v prosinci. Druhou prioritou je eh, oblast digitálních inovací v oblasti zdraví. Eh, digitální Evropa a volný pohyb dan, to je jedna, dat, to je jedna z priorit v estonském předsednictví. Členské státy čelí společným výzvám, jak zajistit udržitelnost jejich zdravotních systémů. Stárne nám populace a dochází k obrovským velmi rychlým inovacím. Digitální technologie a lepší využití dat může eh, pomoci v eh, politických cílech v oblasti zdraví, tak aby lidé byli zdravější a eh, zdravotní systémy udržitelnější, zaměřené na občany a transparentní. Pro pacienty a občany mohou digitální řešení usnadnit eh, přístup, který bude bezpečnější přístup k informacím, eh, mohou tak pochopit, eh, jak, je to, jak jsou na tom se zdravím a to je důležité zejména pro lidi s chronickými chorobami, jako například cukrovka nebo kardiovaskulární choroby. Jde o to, aby lidé mohli kontrolovat a zpravovat svá zdravotní data online a také sem patří možnost dát souhlas ke sdílení dat Ehm, prostřednictvím e-služeb eh, nebo také používat data pro výzkum a inovace. Potřebujeme eh, zdravotní informační systémy, které budou interoperabilní a uživatelsky přátelské, tak aby umožnily konektivitu mezi jednotlivými eh, zdravotnickými osobními zařízení a také lepší interakci, v, pokud o výměnu informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty. Potřebujeme lépe využívat ten obrovský objem dat, tak abychom mohli využít například různé inteligentní nástroje pro sledování životního stylu, eh, zdraví nebo zvládání chronických chorob. Měli bychom eh, mít také možnost využívat data bezpečným způsobem, také ke společnému i individuálnímu prospěchu. Jde o eh, průlomová, průlomové objemy, objevy například lepší diagnostice nebo léčbě chorob. Eh, chceme navázat také na příležitosti, které nabízí jednotný digitální trh. Eh, takto bychom měli vytvořit vhodné podmínky pro inovativní digitální eh, řešení, mm, využít také úspory z rozsahu, takže budeme podporovat používání mezinárodních nebo otevřených standardů. A přeskum v komise v polovině období, do přeskum strategie digitálního jednotného trhu, mm, se zaměřuje na digitální transformace ve zdraví. V červenci ehm, proběhne neformální setkání ministru zdravotnictví. Budeme eh, řešit eh, to, jak zlepšit eh, online přístup občanů k jejich zdravotním datům a jak překonat bariéry. Pak máme eh, konferenci o e-zdraví na vysoké úrovni, a to v Talinu 16. až 18. října. Tam se setkají eh, zákonodárci a zainteresované strany napříč Evropou, aby diskutovali o posledních politikách a technologickém vývoji a také, aby se zapojili do diskuze o tom, jak eh, vytvářet opatření v rámci strategie digitálního jednotného trhu. Schoda na společných cílech, eh, pokud je o digitální zdraví a eh, agendu přeshraniční spolupráce v této oblasti, tak v této oblasti předpokládáme, že budou přijata, přijaty závěry rady eh, v prosinci na radě EPSCO. Z hlediska legislativy se chceme zaměřit na veterinární léčivé prostředky a příslušný balíček. Očekáváme využití hloubkových diskuzí na, na radě a také na technické úrovni a měli bychom se dohodnout na vyjednávací mandátu a to do konce našeho předsednictví. Na závěr mi dovolte poděkovat malckému předsednictví a celému triu, to znamená ještě Nizozemsku a Slovensku za skvělé odvědnou práci u mnoha důležitých témat. Mm, budeme dále pokračovat na antimikrobiální rezistenci, eh, přístupu k léčivům a udržitelných reakcí na HIV a tuberkulózu. U antimikrobiální rezistence Rada a parlament několikrát potvrdili význam boje proti tomuto jevu. Eh, komise předložila nový akční plán EU, tam bude na pořadu jednání neformální setkání ministrů zdravotnictví eh, v červenci a potom proběhne vysoké, jednání na vysoké úrovni eh, v Bruselu k AMR. Nakažlivé choroby jako HIV, tuberkulóza, žloutenka stále představují problém v mnoha eh, evropských zemích, včetně té mé. Eh, přechod od eh, mezinárodní podpory dárců a zajištění udržitelného financování, tak abychom zaintegrovali služby v oblasti HIV a tuberkulózy do národních systémů zdravotní péče, představuje výzvu pro mnohé země. K tomu eh, je určen eh, politický dialog na eh, vyšší úrovni, jak řešit tedy a jak zajistit udržitelné reakce na HIV a tuberkulózu. To, ten dialog proběhne v prosinci 12. a 13. a k tomu také se naváže na mácké prohlášení. V neposlední řadě bych chtěl na závěr také poděkovat vám, europoslancům, europoslankyním, za velkou angažovanost a práci která pomáhá, která pomáhá ochraně zdraví evropských občanů. Doufám, že nás čeká dobrá spolupráce během celého estonského předsednictví. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. A nyní bych se obrátila na kolegy. Nejprve otázky za politické skupiny. Samozřejmě začneme panem Lízem za EPP. Pane Líze. Frau Vorsitzende, vielen Dank, Herr Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, panu ministrovi za úvodní projev. Je velký rozdíl mezi eh, prezentací vašeho kolegy eh, z dnešního dopoledne, který má starost životní prostředí, a mezi vaší prezentací. Není to mm, vaše vina, že tady takový rozdíl, ale měli bychom eh, udělat něco, aby se to změnilo. Váš kolega hovořil o tom, co se děje, jaké postupy teď probíhají, protože klimatické otázky, životní prostředí věci, jsou věci, o kterých hodně jednáme. Ale teď se tady rozvalo téma, zaznělo téma veterinární medicíny a tady bych apeloval na to, abyste postoupili eh, dále, protože už dlouho, dlouho čekáme na nějaké výsledky. Máme tady už pozměňovací návrhy parlamentu, a ty se potom dostanou ještě určitě do trialogu. Tam se budou muset začít vlastně znovu. Ale to je to jediné, eh, co z hlediska legislativy můžete vlastně učinit, protože nic jiného na stole teď v této oblasti není. A eh, na jednom zasedání frakce, tam byl přítomen Juncker a já jsem mu eh, řekl, a také panu Tirmancovi na zasedání výboru, že přece není možné, aby Evropská komise už od začátku svého funkčního období, od té doby, kdy tam je Juncker a Timmerman, neudělali, nepředložili žádný návrh legislativní v oblasti zdraví. Když se zeptáte občanů, co je pro ně nejdůležitější, tak v zásadě Eh, řeknou zdraví. A eh, to říkají dokonce v dotaznících, které se týkají vlastně EU. Víme, že vnitrostátní eh, předpisy hrají velkou roli, že členské státy tady mají své pravomoci, ale přece existují věci, které musíme také regulovat my. Musíme být opatrní na to, abychom Eh, nevyvolali dojem, že chceme lidi eh, vychovávat a říkat jim, co mají jíst a pít, ale například pokud jde o ten příklad označování alkoholu, tak tady s tím souhlasím. Mám 18-letého syna a eh, on se mě v sobotu ptal, proč všude je uvedeno, kolik tam je kalorií, ale u těch alkoholických nápojů to uvedeno není. Já jsem mu nebyl schopen na to vlastně odpovědět. Pak je tady společná spousta dalších témat, antimikrobiální rezistence. Tady nejde jenom akční plány, ale potřebujeme konkrétní legislativu. Potom iniciativa eh, pro lepší srozumitelnost eh, příbalových letáků. Ehm, no, myslíme si, že komise by prostě měla předkládat konkrétní návrhy. My hodně mluvíme, ale málo jednáme v oblasti zdraví a mě by potěšilo, kdybychom společně toto mohli změnit. A například vy jste velice dobře identifikovali téma eh, e-zdraví a tam bychom také měli předložit naprosto konkrétní opatření, tak aby to v Evropě fungovalo lépe. Děkuji. Thank you very much. Now, uh, madam... Děkuji paní Dali za socialistickou skupinu. Děkuji paní předsedkyně. Ano, jako zástupkyně také předsednictví v radě, tak mm, já vidím velice pozitivně, že Eh, prosazujete jako eh, prioritu škodlivé eh, dopady užívání alkoholu a inovace ve, zdravotnictví. Všichni známe limitace, které se týkají veřejného zdraví, ale myslím si, že zde jsou oblasti, kde společně s vámi můžeme hodně toho udělat. Hned na začátku bych chtěla zmínit alkohol, strategii, kterou se máme jaký je dopad alkoholu. Já vím, že to je problém, který vám leží na srdci, ale jste přesvědčen, že skutečně se nám podaří přijmout novou strategii boje proti alkoholu v nějaké dohledné době a jste přesvědčen, že jsme schopni se dohodnout na označování alkoholických nápojů? A zde e, mám na mysli všechny nápoje, včetně tedy lihovin, vína a podobně. A další je je mikrobiální rezistence. Vy říkáte, že budete pokračovat eh, v, eh, v diskuzi o tomto problému. Také eh, mm, jste teď i mm, zmínil ty plán, ten akční plán komise. Já se ptám, jaké konkrétní kroky, tedy opatření plánuje vaše předsednictví přímo v této oblasti, pokud ano, vůbec, a jak se budete snažit, abychom měli něco, co skutečně eh, bude znamenat převrat. A teď digitální inovace ve zdravotnictví. Ve vašem programu hovoříte o propagaci, koordinace a eh, spolupráci v oblasti tzv. e-health. Důležité je, aby lidé měli elektronický přístup a větší kontrolu nad eh, Eh, to, tím, jak se nakládá s jejich údaji a jak zajistíte ochranu osobních údajů ve zdravotnictví v této evidenci. A když eh, hovoříme teď hodně o ochraně osobních údajů, tak tady je spousta eh, věcí, které nám leží na srdci a které těžko se jenom řeší. Děkuji, paní Dali. Pan Pěrka za EKR paní předsedající, paní ministře. Děkuji, paní, pane ministře, děkuji. Moje frakce vítá priority, které jste zde nastínil, a to především e-health. E, předřečníci také zmínili, že to je důležité téma, že mm, pořád se na tom ještě pracuje a bohužel se to ještě nevyřešilo. Alkohol. Zde velice správně se řekl, že alkohol především, že alkohol je hm, toxín. Já vím, že lidé ho pijí sice, ale eh, neuměrná spotřeba, neuměrné požívání alkoholu má velký dopad na zdraví lidí a na zdravotnictví jako takový, takže se nám líbí ty vaše priority určitě. To je velké téma. A zde chci zúraznit eh, dvě otázky. Jak hodláte pokračovat v tom, co eh, připravilo malské předsednictví, protože to se hodně zaměřovalo na eh, léčbě. To je důležité. A teď existují ale velké restrikce v rozpočtech, pokud jde o i, a e, teď zde je problém i mm, s padělanými léky a má to velký dopad na naše zdraví, takže co hodláte dělat s těmi padělky? Budete přijímat nějaká opatření, tak aby pacienti měli e, i snažší e, přístup k této eh, bioléčbě a také hodláte eh, novelizovat eh, legislativu, která se týká krve a tkání. V roce 2002 jsme přijali směrnici o krvi, složení krve a tady došlo k určitému pokroku v medicíně od té doby, takže došlo k velké změně, pokud jde o krev a nyní i vše je bezpečnější. Od té doby eh, v podstatě máme velké inovace, jako eh, automatizované testování, je to snažší nyní pro pacienty i pro zdravotníky. Otázka je tedy, do jaké míry estonské předsednictví bude monitorovat situaci eh, budete vést eh, jednání s Evropskou komisi tak, aby evropská legislativa zajišťovala vysoký standard bezpečnosti, co se týče krve, tkání a buněk. Děkuji. Děkuji, pane Pěrko. A nyní paní Konečná za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, eh, Dovolte mi se zeptat na úplně aktuální věc. Děkuji za ten program, který jste nám představila. Asi se všichni shodneme na tom, že v rámci možností a kompetencí ministrů zdravotnictví jste zvolili opravdu aktuální otázky, byť třeba boj proti antimikrobiální rezistenci je tady slyšíme od každého předsednictví a trošku mi připadá, že je to takový nekonečný příběh. Moc bych vám přála, aby za vašeho předsednictví jste přiměli komisi k tomu, aby konečně začala také jednat, ne pouze diskutovat o této věci. Každopádně mi dovolte upozornit vás na záležitost, která minulý týden, kterou minulý týden odhlasoval Evropský parlament, a to je rezoluce, která se týkala boje proti HIV, eh, tuberkulóze a hepatitidě C, protože uh, Jenom v roce 2015 máme 30 tisíc nově diagnostikovaných nákaz HIV v evropském hospodářském prostoru, máme 120 tisíc eh, lidí s multirezistentní tuberkulózou a my nejsme schopni jako Evropský parlament přimět komisi k nějaké větší akci a tady bych spíš možná chtěla poprosit, aby i v rámci vašich možností, které vyplývají z předsednictví, jste nám jako členské státy a vy konkrétně jako předsednický stát pomohli zvýšit ten tlak na komisi v této oblasti, protože to, že pan komisař řekl, že někdy za rok budeme mít nějaké ani ne akční plány, ale budeme mít nějaké prohlášení k tomu, co dál, tak mi přijde jako eh, špatné zacházení se zdravím a velmi nebezpečné zacházení se zdravím našich občanů, protože Eh, proti těmto nemocím prostě musíme bojovat, čekáme na to všichni. Je důležitá spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a tady podle mého názoru komise totálně selhává. My jako parlament jsme udělali to jediné, co jsme udělat mohli. Schválili jsme ostrou rezoluci ale byla bych ráda, chtěla bych vás poprosit, kdyby bylo možné i z vaší strany, ze strany členských států a předsednické země toto téma otvírat při jednání s komisí, protože se domnívám, že bez soustředěného tlaku to nezvládneme. Děkuji. Děkuji, paní Konečná. A nyní pan Eckhout za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, že jste přišel dnes odpoledne. Já chci navázat na kolegu Lízeho. Ano, skutečně eh, to mm, portfolio asi eh, nebude eh, tak lákavé pro masy ve srovnání s tím, co jsme slyšeli dnes dopoledne, ale ukazuje to, že někdy je to problematické s kompetencemi na evropské úrovni, ale nemělo by to tak vždycky být, myslím. Takže jsem rád, že jste přišel a že budeme konstruktivně spolupracovat. A já mám jednu konkrétní otázku, mm, stejně jako paní Dali, a to je antimikrobiální rezistence, protože to je skutečně důležité téma, které skutečně Eh, již eh, dostalo pozornosti v červnu, dokument komise jsme dostali, ale teď eh, je to teď na radě ministrů pro zemědělství a rybolov a v tom je problém. Když si přečete zprávu z komise, tak v podstatě ta hovoří o různých alternativách k antibiotikům, ale víme, že tady je jasný vztah a i výzkum nám ukazuje čím dál více, že je zde e, vztah mezi používání pesticidů na straně jedné a antibiotik na straně druhé a výzkum také nám říká, že používání herbicidů může i mít dopad na nárůst antimikrobiální rezistence. A takže e, takže to, že to na programu ministrů zemědělství a rybolovu, tak to ukazuje, že skutečně tady asi problém bude. Proto bychom chtěli slyšet od vás, od ministrů zdravotnictví, jak budete řešit toto téma, aby skutečně eh, toto téma nebylo ponecháno pouze mm, na ministrech zemědělství, ale aby to byl skutečně eh, zdravotnický problém. Děkuji a paní Dornano. Děkuji paní předsedkyně. Pane ministře, děkuji že jste přišel. I já eh, souhlasím s vaší vůlí eh, udělat z boje proti alkoholismu prioritu, eh, protože zneužívání alkoholu znamená 7 um, um, nemocnosti a miliony mrtvých. Je to velký problém pro zdravotnictví. A my, parlament, my jsme Eh, identifikovali dva, dvě příčiny. Prodej levného alkoholu a mm, přeshraniční prodej po internetu. První otázka. Hodláte přijmout opatření boje proti eh, tomuto jevu eh, a proti těmto dvou příčinám, které posilují alkoholismus? Dále, kromě toho, zde existují rozdílné názory k, k geneticky modifikovaným organismům. My jsme nedávno i odsouhlasili rezoluci proti projektu komise dát na trh výrobky, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici. Takže zde mm, mm, protože podle nás ten, eh, eh, ta metoda nebo ten, ten režim odsouhlasování, schvalování eh, těchto komodit je problematická. Takže mm, budete se snažit působit na komisi, aby opravdu tedy už jednou pro vždy tedy vyřešila tu otázku geneticky modifikovaných organismů. Děkuji. Pane ministře, tím jsme eh, skončili s prvním kolečkem otázek, takže pokud chcete, můžete reagovat teď na otázky našich koordinátorů. <clears throat> Mnohokrát děkuji za poznámky, komentáře a otázky. To, co tady bylo řečeno, určitě s tím souhlasím. V oblasti zdraví se toho neděje moc a když už se něco děje, tak to, to trvá hodně dlouho. Na to tady konec konců došlo v rozpravě něco souvisí s typem institucí. Některé instituce jednoduše pokulhávají, ale jak víte, tak většinou se jedná o různé pochopení ze strany členských států stejných otázek. Když se jedná o stejný problém, tak ta řešení nepřicházejí rychle a politika související s alkoholem je dobrým příkladem. Pali Dalias se ptá, jak moc si věřím a jak rychle dosáhneme pokroku. Ministři zdravotnictví už žádají takovou strategii pro okoho dlouho. Žádná strategie není a některá z nejefektivnějších eh, opatření pro boj proti alkoholu a zneužívání alkoholu v Evropě nejsou příliš podporovány členskými státy Mírně řečeno. Takže toto je v podstatě jeden důvod, ale obecně si troufám říci, že budeme pokračovat tímto směrem v této oblasti. Jednoduše Evropa bude muset dělat víc. Otázka zdraví. Zdravotnictví se také stala pilířem sociálních práv je to velice důležitá klauzule, která bude základem budoucích diskusí na toto téma. Abych odpověděl na konkrétní otázky. Pokud jde o ochranu údajů a digitální zdraví, jistě to je jeden z argumentů, který se používá proti inovaci v zdravotní péče s tím, že se jedná o citlivé údaje, což je pravda, a vlády jednoduše nejsou schopny je řádně ukládat nebo vytvářet robustní systémy pro jejich využití. Domnívám se, že to není námitka vůči systému jako takovému. Spíše eh, to signalizuje potřebu přijít s robustním systémem schromažďování údajů, aby lidé měli své údaje pod kontrolou, aby je mohli využít pro dobro jak společnosti, tak pro své vlastní. Spolu zákonodárci v tomto ohledu přijali mnoho z důležitých legislativních aktů v posledních letech, které podle nás vytvářejí dobrý rámec pro uh, bezpečnou výměnu informací a údajů a my bychom hm, se měli zaměřit na bezpečnost sítí, na ukládání osobních údajů a IAS nařízení, což nám pomůže pochopitelně pokračovat tímto směrem a posílit spolupráci mezi členskými státy při dosahování zbližujících se standardů pro údaje, jejich shromažďování, tak aby se s nimi dalo přeshraničně nakládat. Antimikrobiální rezistence je téma nesmírně důležité, nejenom z hlediska zdraví, ale i z hlediska zdravotnictví, eh, zemědělství, pardon, eh, je jasné, že jsme se dohodli na strategii One Health. Komise přišla s akčním plánem. Neplatí. Je pravda, že eh, ministři zemědělcí o tom budou mluvit, ale i ministři zdravotnictví v červenci. Tento akční plán nám bude prezentován příští týden a my se nad tím budeme moci zamyslet a říci si, jak na tento směr navázat. Říkal jsem, že 23. listopadu o MR proběhne konference zde v Bruselu jako doprovodná akce akčního plánu One Health. Na to navazují veterinární léčiva. Ještě bych eh, v návaznosti zdůraznil, že je třeba odvést eh, velký kus práce, ale v radě jsme připraveni tyto kroky přijmout, abychom diskuse urychlili a do konce našeho předsednictví chceme dosáhnout mandátu, který bude základem pro jednání s Evropským parlamentem. A vaše připomínka o prozřetelnosti zohlednění některých otázek, které nastolil parlament, je pochopitelně vítána. HIV. Pochopitelně Astensko má nejvyšší výskyt HIV mezi dospělými v Evropě. Čili je to pro nás aktuální, závažný problém, který musíme řešit na vnitrostátní úrovni zvláště u těch zemí, které se nemohly odklonit od dárcovství eh, v tom, že vlastně převádějí nezbytné služby do vlastních systémů ale také obecně z toho důvodu, že se jedná přes hraniční hrozbu. Malské předsednictví se na to zaměřilo a my hodláme v této práci pokračovat. Téma zůstane na stole já se toho dotknu spolu s komisařem a budeme organizovat seminář spolu s VHO v Talinu v prosinci. Budeme projednávat právě tyto otázky a myslím si, že tady je třeba udělat ještě velký kus práce, takže mohu jenom souhlasit. Děkuji, pane ministře, a teď si vyslechneme eh, další kolečko otázek. Pan Já bych vám chtěla nejdříve poblahopřát vašemu prvnímu předsednictví eh, rady, eh, jakožto Estonska. Vy jste ve svém úvodním projevu řekla spoustu věcí, které se mi hodně líbilo. Eh, já bych chtěl říct, že se mi líbilo zejména toto. Říkali jste, že spotřebitelé mají mít právo na to, aby věděli, co jedí, co spotřebovávají. A potom vítám také vaše ambice v oblasti zdraví a také zejména v oblasti e-health. Souhlasím s vámi, potřebujeme více Evropy v oblasti zdraví a já jsem o tom pevně přesvědčen, že to můžeme zajistit, aniž bychom museli měnit smlouvy EU. Elektronické zdraví e-health to zahrnuje obrovské možnosti pro spolupráci. No, hovoříme v Evropě o e-health, eh, zdraví. A vítám také vaši iniciativu v oblasti eh, ochrany eh, před látkami způsobujícími rakovinu v souvislosti s prací. Rakovina je nejčastější ehm, příčinou úmrtí v souvislosti se zaměstnáním. Eh, v Evropském parlamentu, eh, parlamentu jsme zorganizovali eh, událost k rakovině kůže a jako už tak často jsme museli konstatovat, že povědomí je velice nízké. 20 evropských zaměstnanců je vystaveno látkám způsobujícím rakovinu a spousta umrtí je dána právě rakovinou, která souvisí s zaměstnáním. Musíme stanovit hranice, mezní hodnoty, eh, ta expozice těmto látkám způsobujícím rakovinu, se kterými se dostanete do kontaktu na pracovišti. A potřebujeme v této oblasti evropskou metodiku a to na základě vědeckých informací a vědeckých dat. Tuto strategii je třeba neustále aktualizovat, opět na základě nově získaných informací. Zajímala by mě jedna věc. Co můžeme očekávat v této oblasti? Co si myslíte eh, s ohledem na to, co jsem teď zmínil? Děkuji. Máte něco v plánu? Pane ministře, paní předsedkyně, Mm, děkuji, že jste přišel a eh, děkuji za ten úvodní projev i za první odpovědi na první kolečko. Já zmíním téma, které je pro mě důležité, týká se ochrany Evropanů, Evropanek. A je to téma, které podle mě určitě bude na programu eh, vašeho předsednictví. To jsou endokrinní disruptory. 4. Eh, ledna zástupci členských států Evropské unie přijali definici kritéria, která umožní identifikovat tyto endokrinní disruptory. A já lituji, že po roce vyjednávání 21 členských států, včetně Francie, eh, podpořili kritéria, která spíše nahrávají chemickému průmyslu než ochraně životního prostředí a zdraví a klasifikace těchto endokrinních disruptorů není akceptovatelné, akceptovatelná tedy. Eh, mm, takže to eh, jak si hm, podle mě je příliš hm, volné, to znamená, hm, to eh, potom bude těžké vůbec identifikovat nějakou látku jako disruptor. Navíc je tam spousta výjimek a na eh, žádost Berlína například eh, nebudeme moci stáhnout pesticidy, které narušují endokrinní eh, systémy konkrétního hmyzu, ale má to dopad i na další živočichy a na lidi. A takže v radě a v Evropském parlamentu, ale to na tom mm, to dostalo zatím souhlas. My sice v parlamentu máme tři měsíce na návrh komise. Pane ministře, můžete nám říct, jestli vaše předsednictví je spokojeno s tou definicí, která se zde navrhuje a pokud ne, jak hodláte nahradit eh, jak pardon, hodláte opět dát zdraví lidí do eh, středu zájmu eh, této legislativy. Děkuji mnohokrát. Mr. Faria. Pan Faria. Mnohokrát děkuji, pane ministře, za vaší návštěvu. Jsem tady dopoledne jsme měli potěšení mluvit s vaším kolegou z Ministerstva životního prostředí, panem Kaslerem. Víte, že hrozba AMR působící rezistenci vůči lékům způsobí sociálně ekonomické dopady. Tato situace je naléhavá Měli bychom nadále se zaměřovat na otázku efektivních antibiotik, ale měli bychom především zajistit, aby všichni nemocní měli k dispozici řádnou léčbu. Vyvíjejí se nová antibiotika. Ta ale budou málo dostupná oproti těm dnes, kterým máme, které máme dispozici. Pane ministře, jakým způsobem budete řešit akční plán proti antimikrobiální rezistenci a chci se zeptat, jakou máte prioritu v oblasti generických léčiv. A pokud alkoholu, o strategii D. Tak tady jsme se nepohnuli od roku 2013. Jaká je vaše strategie? Budete navazovat na komisi a jednoduše hm, nechat všechno pokulhává? A nebo budete vyvíjet tlak na komisi, aby jednala proaktivněji? Děkuji. Děkuji, pane Fario pana, paní Kapsaris. Děkuji, děkuji, pane ministře. K těm, mm, z těch témat se mi zdá být zásadní to téma alkoholismu. Ano, protože zatím zde nebyla žádná iniciativa, a e, potom ani iniciativa třeba výživy dětí a potom i e, ty endokrinní perturbátory také. Ale pro mě zásadní je téma toho nového akčního plánu, eh, které se týká AMR. A takže pokud jde o tu antimikrobiální rezistenci, to nám prezentovala již komise, tak tam jde o to e, mm, v podstatě mm, se inspirovat těmi národními plány, které by jí měly vytvořit. A já se ptám, mm, nemyslíte si, že by bylo dobré stanovit nějaký e, pevný e, cíl pro ty národní plány a bylo by to pro ně obligatorní, třeba jak používat antibiotika a včetně tedy i je, mm, mm, aby mm, probíhala různé, probíhaly různé výzkumy. A jak tedy koordinovat zdroje na výzkum? Tady jde o to mít takový plán, aby tady byla i pobídka řešit ty vzácné eh, choroby eh, a vyzkoumat nová, nová antibiotika a tady je třeba sladit eh, nebo dát dohromady naše veřejné zdroje, aby byly a teď eh, Los datos iban a ser muy importantes, pero yo creo... Takže já si myslím, že je třeba začít eh, nejprve s údaji, schromažďovat údaj a především v tomto smyslu se hovoří o právu na ochranu osobních údajů. El derecho realmente Elektronické zdravotnictví. Takže, pardon, elektronické zdravotnictví. Já se ptám, jak mm, jestli pokud hovoříme o tom, že jeden z cílů je udržitelnost eh, zdravotnických systémů, takže, protože to je velice cené pro naše občany, tak proto je třeba pracovat na e-health a bude to mít, bude to prospěšné pro pacienty samozřejmě, ale bude to taková revoluce, která bude znamenat, že eh, zde ale eh, proto hovořit o zpracovávání nebo eh, kontrole dat, to je velice důležité. A já ptám, jak vy budete prosazovat e-health a mm, ochranu dat a dále ještě. My máme teď eh, studii dopadu Evropské komise, která se týká takové eh, nové organizace, nové eh, sítě mm, zdravotnictví a zde ale ten sektor je proti, proti tomu, protože to je síť, která bude hodnotit dopady nových technologií a nových eh, medical devices. Samozřejmě nové léky, nové prostředky jsou zásadní pro udržitelnost našich zdravotnických systémů a jde o to vytvořit tedy nezávislou evropskou organizaci, která bude vyhodnocovat eh, nové technologie a nové léky, protože ty jsou tak podstatné pro udržitelnost. Thank you very much. And, uh, Madame Melio. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla z celého srdce nejdříve poděkovat panu ministrovi. Děkuji za to, že jste nám věnoval svůj čas a že teď můžeme se společně zamyslet nad tím, eh, čeho můžeme v následujících šesti měsících dosáhnout. Já teď navážu ještě na jeden bod, o kterém hovořil Petr Líze a dotkli mm, se to také kolegové, sice otázku antimikrobiální eh, rezistence. Ještě jednou se k tomu tedy vrátím. Eh, veterinární eh, léčiva se zdají být vzdáleny lidskému zdraví, ale ve skutečnosti všechno souvisí se vším. A právě v této zprávě jde také o nebo v této legislativě. Jde také o otázku eh, rezervních antibiotik, což je velmi důležité téma, které je třeba také řešit, protože tady nejde pouze o veterinární léčiva, ale také o eh, dopad na zdraví lidí. Otázka online obchodu nebo homeopatika, jak k ním přistupovat, to jsou všechno stále ještě otevřené otázky v této legislativě a my jako parlament bychom se velmi přáli, což bych chtěla zdůraznit, abychom v této oblasti pokročili. V roce 2016 jsme zahájili jednání o této legislativě v parlamentu. Teď je to na úrovni rady a je tedy míč na straně rady, pokud to tak mám říci. Je na vás, jak to bude dále pokračovat a my bychom byli eh, velmi rádi, kdyby estonské eh, předsednictví přispělo v tom smyslu, že byste to trochu urychlili. Now, eh, Mr. Funtulis. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, mluvil jste o vaší agendě říkal jste, že zneužívání alkoholu bude pro vás aktuální. Dnes je alkohol velkým problémem mezi mládeží, to proti pro narkotika. Asi si vzpomínáte i na balíček o tabáku a cigaretách. Obaly na cigarety dnes mají různá varování. Debet, dejme tomu, vliv na zdraví, plodnost. Proč to také neuvedeme na označení alkoholu? Je to návyková látka, může vás to zabít. Zvláště z toho důvodu, jaký dopad to má na rodinu. Často to vede k násilnému jednání. Sektor, velké podniky, nevím, jestli na to budou reagovat. Často, když se podíváte na reklamu v televizi, tak to vypadá, jako kdyby pro mladé byl život jeden velký večírek. Nestačí říkat, pijte smíru. To vás nezastaví. HIV, AIDS, my jsme viděli stoupající trend v Řecku. Některé nemoci jako tuberkulóza víceméně eh, vymizely, ale máme tady hodně migrantů, kteří mohou být nakaženi a ty by mohli, měli mm, podléhat kontrolám a je důležité je i léčit a poskytnout eh, jim nezbytné léky, pokud to bude nutné. Mnohokrát děkuji kolegům. Nevím, jestli se chce někdo ještě další ujmout slova. Pokud ne, tak požádám ministra, aby odpověděl na otázky, které tady padly. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, pokud eh, jsem neodpověděl předtím na všechny, nebo pokud teď na něco zapomenu, ale pokusím se odpovědět maximum. Nejdříve téma alkoholu. Samozřejmě rada bude dále vyvíjet tlak na komisi, aby komise byla eh, v tomto poli aktivní. A jak už jsem řekla, je to jedno z témat, kdy eh, v členských státech stanoviska mm, těm různým řešením se poměrně liší, při nejmenším. Nicméně to neznamená, že bychom eh, neměli zachovávat diskuzi na vysoké politické úrovni. Podívejme se na směrnice o tabákových eh, výrobcích. Před 20 lety mm, mm, bylo nepředstavitelné, aby eh, směrnice o tabákových výrobcích byla eh, přijata na úrovni EU, protože tady byl obrovský tlak eh, ze strany průmyslu, ale po velmi dlouhých bojích převážila převážily zájmy veřejného zdraví. A já si myslím, že to se stane i u alkoholu, ale s bojem jsme teprve začali. A v tomto ohledu podle mne je důležité jednoduše pokračovat a neustále o těchto tématech jednat, což budeme dělat. Užívání dat a otázka integrity dat a přístupu, tak eh, jak jsem řekl, jde o eh, jedno z, nej- z hlavních témat. Jde o citlivá data, o e-health, ale potřebujeme mít eh, odolný um, rámec ochrany dat. Různé země mají různé tradice ale eh, myslím si, že eh, obezřetnost u používání zdravotnických dat eh, je nepochybně klíčovým elementem, jestliže máme mít systém, který bude úspěšný, například ve Stonsku. Osobní zdravotní dokumenty jsou přístupné pouze lékařům, pokud máte to e-zdraví. Takže tam je jasné, jasné omezení, které je zde potřeba, pokud mají mít pacienti důvěru v tento systém. Endokrinní disruptory. Na začátku července eh, členské státy v, eh, ve stálém výboru pro eh, zvířata, rostliny a krmiva hlasovali pro nařízení o pesticidech a jakmile komise předá prováděcí akt k tomu nařízení k pesticidům a akty přenesené právo v, k myslím, herbicidům, tak to budeme analyzovat. Přístup k lékům, jak víte, je to důležité, ale citlivé téma. Členské státy si uvědomují dobrovolnou spolupráci v oblasti farmaceutik mohou sem spadat e, společné horizontální skenování léčivých e, přípravků, výměna informací mezi příslušnými orgány, e, případné strategie pro společné vyjednávání o cenách a tak dále. Komise momentálně analyzuje dopad různých pobídek a inovativ, inovací v oblasti farmaceutického průmyslu a také otázku dostupnosti a přístupnosti léku. Estonské předsednictví bude řešit přístup k lékům na eh, úrovni eh, na setkání v září, to setkání na vysoké úrovni. Eh, bude se tam řešit dobrovolná spolupráce. Opakovaně eh, zde padlo téma antimikrobiální rezistence, což je nepochybně důležité téma. Já jsem rád, že komise přišla eh, s vlastním akčním plánem a vyřešení tohoto problému samozřejmě vyžaduje opatření jak na úrovni EU, tak členských států. Je jasné, že jde o závažný problém. My ještě nemáme úplné statistiky k tomuto, ale e-health by nám v této oblasti mohlo pomoci. Pokud bychom mohli eh, zdokumentovat předepisování antibiotik, jak v oblasti veterinárních léčiv, tak eh, humánních, eh, tak bychom měli automatické statistiky, aniž bychom museli provádět nějaký výzkum. To znamená, toto je určitě věc, která by měla spadat do různých iniciativ také v rámci, v rámci digitálního zdraví. A mohli bychom sem eh, zařadit také antibiotika tak v oblasti veterinární péče. Chtěl bych vám poděkovat za příležitost k rozpravě a také prezentaci našich priorit předsednictví. Děkuji všem. Doufám, že naše spolupráce bude během předsednictví plodná. Děkuji. Děkuji, Vaneso. Děkuji, pane ministře. Přejeme vám úspěšné předsednictví a děkujeme za to, že jste mezi nás zavítal. Well, let's move to our next point of agenda. Přejdeme k našemu dalšímu bodu pořadu jednání. To je zpráva paní Ayuso. Jde o mm, označování lihovin. Jde o rozpravu eh, návrhu zprávy a já začnu samozřejmě tím, že dám slovo paní Ayuso. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh nařízení eh, mění nařízení z roku 2008 a tak, aby Eh, jde o geografické označování v oblasti eh, eh, alkoholických nápojů a lihově nápady a dalších, aby to bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou. Změna, zásadní změna, podstatná změna je zavést článek 43 odstavec 2 ano, abychom jasně tam deklarovali, že jde o zemědělské Eh, výrobky z zemědělského sektoru, což vítám. Je zřejmé, že bylo třeba adaptovat tuto legislativu, aby bylo v souladu s právními nástroji, které byly zavedeny Lisabonskou smlouvou. Ale nicméně se domnívám, že je zásadní, aby celý ten proces adaptace eh, znamenal, že se zachovají výsady, které má eh, Evropský parlament E, podle stávající legislativy, tedy při přijímání podobných nařízení. Já jsem proto přiložil různé pozměňovací návrhy, které zavádí delegované akty na ochranu práv parlamentu, které parlament teď má a tam, kde se plánují e, ty změny, tak aby to bylo v souladu s aktuální situací, například tam, kde se navrhují tedy ty prováděcí akty nebo delegované akty. I vzhledem k tomu, že pravomoce komise eh, jsou zásadní v tomto nařízení, tak je třeba, aby tyto pravomoci eh, trvaly po určitou dobu, pouze na dobu určitou, aby byly, tedy tam hovoříme o pěti letech, s možností prodloužit o další podobné nebo stejné období. Další významná změna, kterou zavádí tento návrh, to jsou změny v kapitole 3, která upravuje geografická zeměpisná označení. Já souhlasím s nutností harmonizovat ty různé režimy, které se, se aplikují, ale nesmíme zapomínat na to, že to je velice specifický sektor, tedy sektor lehovin a proto jsem předložila pozměňovací návrhy, konkrétně návrh, který jde v tom smyslu, že Eh, stávající zeměpisná označení te, eh, eh, musí být automaticky chráněna jako zeměpisná označení ve smyslu nového nařízení, takže a ne, že se jejich ochrana zruší. Další změna, zásadní změna v tomto návrhu je zrušení přílohy 3, to je příloha, kde se Eh, uvádí veškerá zeměpisná označení mm, v, podle nařízení 110, to je nařízení o, o geografickém označení. A namísto toho se zavádí elektronický rejstřík, který bude podobný jako to, co již existuje při označování eh, eh, původu, chráněného původu u potravin. Já Eh, souhlasím, že je třeba harmonizovat, modernizovat systémy, tedy zavádět elektronickou evidenci, ale také uznávám, že je mm, potom tak snažší ten přístup k té evidenci. Ale vzhledem k významu takového registru, tak já myslím, že parlament by měl participovat na celém tom procesu, tak eh, mm, jsem si vědoma, že ne všichni jsou pro zrušení přílohy 3, takže proto bych chtěla znát názor kolegů. V článku 13 návrhu, tak tam se specifikuje, že eh, termíny kurzívou v příloze 2, které upravují kategorii, kategorii lihovin, že nemohou se zavést ani na etiketě, ani na prezentaci lihovin. Vzhledem k tomu, že No toto existuje již v předchozím nařízení, ale tento návrh, tedy eh, ty tituly nejsou kurzívou, takže eh, možná to je čistě formální věc, je třeba ale to adaptovat, aby to bylo v souladu, aby to bylo stejné jako ve stávajícím eh, nařízení, které se bude měnit. Dále jsem předložila návrhy k, k příloze 2. Příloha 2 Cílem je, aby ten, to, toto nařízení bylo co nejvíce v souladu s platným nařízením. A nakonec je to nařízení, které je čistě technické, kterým se mění, novelizuje to stávající nařízení a týká se pouze tedy zeměpisné označení. A já jsem předložila vlastní pozměňovací návrhy, není jich tolik, ale ráda bych si vyslechla názory stínových zpravodajů a ostatních kolegů. Děkuji. Děkuji, paní Ajuso. A nyní bych chtěla dát slovo stínovým zpravodajům, kteří zde jsou. Začnu paní Meriou. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, můj dík eh, patří nejdříve paní Ajuso za její zprávu. Dostala jsem ji, pozorně jsem si ji přečetla a skutečně jste se snažila eh, tam zapracovat eh, spoustu věcí, za což děkuji. Já bych chtěla předeslat jednu důležitou věc, která podle mě důležitá pro všechny europoslance, a sice, že bychom měli v budoucnosti dávat pozory na to, aby malé a eh, střední výrobny lihovin zejména malé palírny nebo pivovary eh, měly rámcové podmínky, protože ti malí výrobci musí být schopni fungovat v konkurenci s velkými koncerny, musí mít eh, férové podmínky odbytiště a musí mít možnost zachovat si regionální vysoce kvalitní produkty. Já bych chtěla využít tento čas eh, dobře a efektivně, a proto se omezím pouze na tři body. Jednak eh, zeměpisná označení, k tomu už něco říkala paní Ajuzo, takže to nebudu dál rozvádět, ale myslím si, že eh, tři body bychom měli ještě prodiskutovat a já sama k ním předložím pozměňovací návrhy. Bod jedna je přenesení pravomocí přes aktiv přenesené pravomoci. Paní Euzo na to stručně narazila. Já jsem si eh, vědoma toho, že tento návrh nařízení je velmi technický a to původní nařízení k lihovinám vychází eh, nebo je zapotřebí přizpůsobit Lisabonské smlouvě. Eh, jde o to řešení přes prováděcí akty, akty přenesené pravomoci, ale já si myslím, že bychom se neměli nechat vzít eh, z rukou, jakožto parlament, naši jednací pravomoc. No a ta přenesení pravomoci podle mě by mělo být omezeno. Ehm, tady je vícero, eh, nebo je možné předložit vícero aktů přenesené eh, pravomoci a my můžeme ze strany komise potom odmítnout pouze jako balíček a nejsou tam možné už obsahové změny. Například je o článek 5 a přílohy, které se mají ehm, měnit nebo být možno změnit přes akty přenesené pravomoci. Paní zpravodajka by chtěla toto právo komise omezit na pět let. A já bych chtěla říci, že pro mě to nestačí. Technická defice kategorii lihovin v příloze 2 představují nedílnou součást nebo podstatnou součást nařízení, podle mě jsou dokonce jádre. A Podle články, článku 290 smlouvy o fungování EU mm, nelze přenášet pravomoci u článků, které mají eh, podstatný význam, nebo jde o podstatný předpis, což je podle mě tento příklad. A proto jsem pro vypuštění článku 5 v posledních devíti letech eh, od vstupu v platnosti nařízení o lihovinách eh, jsme měli celou řadu změn příloh, pár tucet. A pokud by bylo zapotřebí dalších změn, které bychom nemohli udělat teď dnes tady, tak Ehm, bychom to měli řešit přes eh, řádné legislativní eh, řešení a postup. Druhá důležitá věc, otázka předávání cukru u um, lihovin z ovoce, uh, například u rumu a, u, uh, a pokud je o harmonizaci článku 4 návrhu nařízení se uvádí, že u lihoviny jde o celkový nebo konečný eh, výsledek chuti a že tam to lze nahradit cukrem. A podle mě to je naformulováno příliš obecně Eh, protože tím slazením můžete mm, zastřít nějaké eh, produkční nebo výrobní chyby a tomu bychom měli zabránit, protože eh, tím můžeme mást spotřebitele a můžete předstírat, že tam je vyšší kvalita, než je ve skutečnosti. V členských státech jsou povoleny různé maximální hodnoty přidaného cukru. To má vliv potom na hospodářskou soutěž, čímž se dostávám ke třetímu bodu. My jsme o tom hovořili už s panem ministrem z Estonska o, uvádění výživových hodnot u, lihovina, u lihovin a dalších e, alkoholických výrobků. E, spotřebitel neví, kolik cukru a kolik kalorií je například v vaječném koněku v jedné skleničce. Komise předložila zprávu, která se týká Ehm, výrobců eh, alkoholu a žádá je, aby do roku 2018 se postarali o samoregulaci. Já jsem skeptická, ehm, nevím, zda se to může podařit, protože výrobci vína a lihovin mají naprosto rozdílné zájmy, takže si nejsem opravdu vůbec jistá, zda nějaká schoda je možná. Pokud by se tak nestalo, tak je třeba, abychom jednali rychle a je třeba zavést povinné značení Zatím mi nikdo nevysvětlil, proč na láhvi eh, coca coly musíte označit eh, objem nebo obsah eh, cukru a živiny a například u láhve vodky to tak není. A přitom ten alkoholický nápoj bude třeba jednou tak sladký. Měli bychom se tedy zasazovat o to, aby byly jasně uvedeny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 za práci na návrhu. My tuto zprávu vidíme velice optimisticky. Harmonizace terminologie zdá se být zásadní věc. Možná sale denomination. To je termín, kterým bychom měli dávat přednost, protože tady jsou různé názvy jako eh, názvy, značky, ochranné známky, kategorie, to je všechno eh, velice mm, jaksi vágní a mohlo by to vést k chaosu. Takže také i bychom měli i, mm, eh, lépe rozlišovat alkoholické nápoje, lihoviny a mm, tedy my zde máme pozměňovací návrh 5, který se týká alkoholických nápojů, včetně lihovin. Takže to všechno by se mělo upřesnit. Také vítám i ustanovení podle návrhu 7, který se týká toho, že bychom měli vzít do úvahy ustanovení normy členských států. Také vítám návrh číslo 1, který eh, Mm, tedy hovoří o e, těch tradicích, které se aplikují v členských státech. Ale bohužel nemohu podporovat všechny ty případy, kde budeme delegovat pravomoce na Evropskou komisi. Tady mám určité pochybnosti. Mm, prerogativy Evropské komise, které se týkají změn příloh, změn definic e, a Eh, rušení či doplňování nových definic, to není něco, co by mělo probíhat prostřednictvím aktů přenesené působnosti. Toto by se mělo dělat na politické úrovni a prováděcí akty si podle mě jsou lepší řešení než delegované a návrh 16 a 20 a 18 mm, pro mě tedy nezní, vyznívají dobře. Také chci zdůraznit tuto věc. Maximální eh, povolený obsah alkoholu. No, to tady chybí v tom dokumentu. U některých lihovin, jako u vodky, nemáme takové omezení a to by se mělo uvést v návrhu 43 maximální obsah alkoholu by měl být zde vymezen a také i restrikce etyl alkoholu eh, nebo kvality etyl alkoholu, takže podle, eh, to je podle přílohy 1.1. Kvalita alkoholu by se měla více lépe definovat, zatím tato ustanovení jsou vágní. A nyní maximální obsah cukru některých alkoholických nápojích. To není dostatečně přesné. Opět my nemáme ustanovení upravující maximální obsah alkoholu a tudíž musíme zde e, spolehat na požadavcích, e, e, které se týkají těch ochucených alkoholů, jako likéru a podobně, ale zde Ehm, tedy ten obsah cukru tady není, nemluvě o rozdílech v kalorické hodnotě. A potom další mm, sladidla. To by také mělo být tam refinováno, mm, tady myslím bod 1 až 4 přílohy. Cukr, omezení cukru, limity cukru, to by se tam mělo uvést. A samozřejmě Lze tedy doplňovat eh, cukr eh, eh, v lihovinách vyráběných z obilovin, ale tam nejsou zatím žádné limity. O tom by se mělo diskutovat a měli bychom sjednotit k tomuto náš postoj. Zeměpisné označování, to je další problém. Zemědělské označování, které se týká jednotlivých složek biografické označení by nemělo figurovat na, mm, jmenovitě na seznamu těch eh, přím, příměsí. A potom mám určité obavy. První se týká toho, že bychom vypustili místo výroby a na místo, na místo by se tady byl odkaz na eh, komunitární Eh, celní sazebník, což je škodlivé, protože řada alkoholických nápojů se eh, proby, prochází velice dlouhou výrobou a ten členský stát té finální výroby nemusí být nutně zemí původu. Takže není to nutně země té samotné výroby. To platí pro třeba různé směsi whisky, třeba 80% schodská whisky, ale dochází k blendingu, k míchání a to míchání probíhá v členských státech. A výsledkem je, že takový nápoj nelze považovat za skotskou whisky, whisky tak jak se zde navrhuje to geografické označování. To by mohlo vést k řadě komplikacím. Také mám další obavy týkající se článku 8 odstavec 5 nealkoholické imitace. Třeba se nazývají eh, alkoholické, alkoholickými nápoji. To by mohlo zavádět, být zavádějící pro spotřebitele, který třeba očekuje, očekává, že vodka, whisky a eh, všechny ty látky na etiketě skutečně v tom produktu budou. Evropská komise také musí mít jistotu, že takové návrhy nebudou zavádějící pro spotřebitele a především pro děti. Jinak tady tento dokument je dobrý, ale předložím pozměňovací návrhy ke všem těm aspektům, které jsem zmínil. Děkuji, pan, paní Müller. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Evropské lékárny lihoviny mají ve světě dobré jméno a to nedarmo. Máme v Evropě eh, velmi pestré lihoviny, eh, máme zde dlouhodobou tradici a v mé členské zemi, tedy v Německu, máme 16 tisíc eh, malých palíren, pivovarů a také jinde v Evropě máme takovéto výrobny. Takže mě těší, že ten zemědělský původ eh, nebo ta výroba eh, i ten článek 43.2 eh, se uznává, ale tady není důležitý jenom původ, ale úzká vazba se zemědělství a úzká vazba na krajinu je důležitá i pro budoucnost, tak abychom zajistili vysokou kvalitu výrobku i v budoucnosti a tím pádem naplnili hlavní cíl nařízení a takto přispěli k naplnění tohoto cíle. A proto bychom měli klást zvláštní důraz na eh, ty malé nebo středně velké výrobny, tak abychom je zachovali. Na jednu stranu je důležité mít eh, tradiční výrobní metody, eh, ty zejména zohlednit a na druhou stranu je důležité také mít funkční přístupný systém eh, zeměpisných označení, která budou chráněna. To je důležitý faktor. To, zda to stačí, například ta doba zpracování eh, v tom dvoufázovém systému, tak jak to navrhuje komise, anebo zda chceme mít eh, jednorázový nebo jednofázový systém, jak je ten původní, tak o tom bychom měli diskutovat v Německu je velký odpor eh, proti tomu dvoufázovému systému, zejména ze strany malých palíren se obávají, eh, že eh, to povede k nadměrnému zvýšení nákladu, aniž by došlo k přidané hodnotě. A potom, jak je to s přílohou 1, přesunu na internetovou platformu, zda se zajistí stejná úroveň ochrana pro zeměpisná označení. Důležitá je také otázka práva spolurozhodování parlamentu u důležitých definic. Já bych chtěla odkázat na diskuzi z roku 2011, kterou si připomenout. Tam šlo o název absint. A, a skutečně jsme museli e, důkladně přeskoumat, které části nařízení patří k tomu základnímu právu a co je možné řešit přes akta přenesené pravomoci. Pak ještě další téma, které je pro mě důležité, sice nejednotná úprava používání cukru eh, u eh, lihovin eh, a narušování konkurence, což je mimo jiné také netransparentní pro spotřebitele. Sjednocení by určitě bylo užitečné a měli bychom potom společné standardy kvality. Kromě toho ty palírny nebo lihovary by měly mít možnost odpovídajícího označování, pokud Eh, se úplně vzdají eh, přidaného cukru. Na závěrem chci poděkovat také paní zpravodajce, protože eh, v tom návrhu zahrnula opravdu ty zcela zásadní oblasti a napravila mnohé z chyb komise my bychom se měli pro ně zaměřit na ty důležité otázky. Milé kolegyně, milé kolegové, já nejsem toho názoru, že um, bychom tady měli zařazovat označení živin, to platí do nařízení o označování potravin a myslím si, že by bylo nefér, kdybychom to chtěli zakotvit zde v tomto předpisu. Eh, pak by to kromě toho mělo platit pro všechny alkoholické nápoje, takže eh, toto bychom měli ještě pořádně prodiskutovat. Už se těším za spolupráci, ale bohužel teď musím bohužel odejít, protože spolu se estonským předsednictvím máme také rozpravu ještě ve výboru pro zemědělství. E, tam už je za mne můj asistent, kde tady píše eh, veškeré poznámky pro mě. Já ještě jednou děkuji za spolupráci. Miller, now. Děkuji, paní Miller, paní Boiler, nyní. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, zpravodajce a souhlasím s eh, většinou pozměňovacích návrhů, které předkládá, i když především je to velice technická agenda, eh, která se týká eh, zachování statusu quo a vyjasnění nařízení, ale pořád mám určité problémy s návrhem komise, protože podle mě to nechává pro, pro, Eh, prostor pro různé kličky do budoucna. Jsou tam už váku a proto především pozměňovací návrhy, které se týkají ochrany eh, před eh, padělky a mm, chci, aby to nařízení bylo více v souladu i s ochrannými známkami. A já jsem z Irska, takže to je u nás problém, tedy u naší potom pozemní hranice, kterou budeme mít z Británií. A zde komise i nechává otevřené dveře eh, mm, příliš restriktivní interpretaci eh, toho mm, označování, eh, no, geografického označování a já zde mm, chci změnit článek 8, 4b a také podporuji i používání delegovaných aktů. Zde tedy, tedy názor na delegované akty, eh, s tím souhlasím, myslím, že parlament by měl více se zapojovat a potom elektronický registr také mm, zde souhlasím, ale v té příloze 3 by eh, měl být seznam těch eh, zeměpisných označení. Vím, že u jeho by to bylo příliš možná těžkopádné, ale nějaká právní ochrana tam musí být. Také mám problémy týkající se změn v článku 12 nového nařízení. Ano, to i zmínili další jsme zmínili původ výrobku a já mám pocit, že, pocit, že mm, podle návrhu komise by tento článek mohl vést k anomáliím e, v tom, jak se bude uvádět původ na etiketách. Také i chápu obavy některých stínových, které se týkají malých středních podniků toto nařízení určitě by nemělo jim způsobit znevýhodněnou situaci. Vítá, vítám odkazy na e, ty tradiční metody ochrany a hm, zhruba řečeno, je to dobrý základ pro další jednání. Děkuji zpravodajce a budu se těšit na spolupráci stínových zpravodajů. Děkuji paní Dornánu. Ne, omlouvám se. Nejprve zelení. Ano, máte slovo, paní Malcolm. Máte slovo. Vy nahrazujete pana Stáse. Ano, paní Auken nahrazuje pana Stáse. Ano, hovořím za Berta Stáse, našeho stínového, za zeleného, který zde dnes nemůže být, stejně jako ostatní i já bych chtěla poděkovat paní Ajuso za dobrou zprávu. Obsahuje řadu dobrých věcí, ale dovolte, abych se zaměřila na to, co my chceme zdůraznit zde. A to je právo spod, práva spotřebitelů. To jsou práva spotřebitelů. Je překvapivé, že to je tak těžké tady eh, aby byl řádně eh, spotřebitel konzu, eh, informován o eh, lihovinách. My v Dánsku umíme dělat pivo a pivovary již dlouhou dobu nás informují o složení piva. Proč je to tak těžké u vína a lihovin? Žijeme v jedné, žijeme v oblasti, kde se nejvíce konzume alkohol na světě. Není tedy náhodou, že estonský ministr zdůraznil, že potřebujeme dostávat řádné informace o nápojích. Dvanáct měsíců. Dvanácti měsíční neobligatorní, nepovinný plán, to nestačí já chápu kolegy z vinařských oblastí, nechtějí eh, nějak zavalovat eh, vinaře pro hm, prací, problémy, nechtějí, aby to tam vůbec figurovalo, něco takového. Ale my potřebujeme více informací o cukru, psou cukru, o e, kaloriích, o alergenech, o citrusových plodech a tak dále. Informace by tam měly být. A chemické detaily. Průmysl si myslí, že hm, minimální velikost je 30 ml, ne, to by mělo být 100 ml a v těch 100 ml bychom měli uvést, jaký je obsah. Takže nesmíme zapomínat na to, že není žádný rozumný důvod, proč neinformovat o obsahu zde, když eh, obsahu, informuje o obsahu dalších eh, potravin, proč ne u vína a lihovin. Minule, když jsme o tom mluvili, tak někteří mi říkali, že se ten obsah mění každý rok. No, ale i, samozřejmě snad se mění i etikety každý rok. To nemusí být úplně detailně, zcela stoprocentně přesné, ale abychom aspoň měli představu, jaký je obsah. Máme několik pozdělacích návrhů, které předložíme a doufám, že v tomto výboru se nám podaří chránit spotřebitele. Samozřejmě nechceme nikoho obtěžovat ničím, ale eh, je to nutné. Děkuji a nyní paní Dornano. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Ayuso. Ano, novela nařízení o lihovinách e, komisi dává určité pravomoce, které podle mě překračují pravomoce, které by měla mít v této věci. Pokud jde o e, chráněné zeměpisné označování, zde komise může upravovat především podmínky udělování a kontrol a změn těchto referenčních zón, a což v podstatě zbavuje mm, tento institut svého obsahu. Máme zde nařízení z roku 2008, kde je seznam všech těchto označení a to nahradí elektronický rejstřík, který bude pod kontrolou pouze komise, bez toho, aniž by členské státy měly právo o tom mluvit. Budeme tedy bdělí, protože tady vypadá to, že to by přece mělo být pouze v kompetenci členských států. K tomu samozřejmě předložím návrhy. Děkuji. A nyní ještě tady máme další člen, paní Zomr. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, poděkovat paní zpravodajce. Děkuji za její práci děkuji také eh, za to, že eh, řešila aktiv přenesené pravomoci. To určitě musíme přeskoumat, eh, abychom věděli, kolik o jaké pravomoci přenášíme na komisi. Nicméně u aktu přenesené pravomoci má parlament právo veta, takže to není tak, že bychom byli úplně bezmocní. Ale je určitě v pořádku se nad tím zamyslet. Myslím si, že také je dobře, že tady máme návrhy pro změnu nařízení lihovin a že se chceme řídit tím, jak je to u předpisu k označování potravin. Někteří kolegové mm, ty otázky přísad tady požadují a um, požadují označování výživové hodnoty, ale toto už je předepsáno v legislativě k označování potravin. Je tam ale prostě výjimka pro alkoholické nápoje. A e, ta vlastně vlastní povinnost nebo z vlastní iniciativy, nebo ta samoregulace eh, nebude stačit, tedy to, co teď požaduje komise po průmyslu, tak se potom eh, má změnit nařízení o označování potravin. A neměli bychom tady předepisovat nic k eh, přísadám a tak dále. To, to tak jakoby automaticky v nějaké formě přijde na řadu. A k tomu, co říkala kolegyně, eh, tak eh, například pokud jménem nějakého výrobku je, mm, v tom názvu je nějaký alergen, tak eh, to není zapotřebí nějak extra uvádět. Pokud je někdo mm, alergický na třešně, tak nebude pít žádný likér z třešní. Takže není to až tak jednoduché u alkoholických nápojů. Další body. Mě trochu překvapilo, když jsem viděla návrh komise, minimální obsah e, e, obsah e, lihovin z obilovin u 30, tam byla 37%. Paní zpravodajka tam uvedla 35%. Já si myslím, že to bychom měli v návrhu ponechat 35%. Pak mě tam chybí Mm, závazné definice, nebo aspoň některé. Mm, sjednocení nebo oskupení článek 21, co to znamená? Já si myslím, že to bychom měli opravdu definovat, nebo združení, aby si eh, to nemohl kdokoliv jakkoliv vykládat, jaká kritéria třeba pro to naplnit. Další mi není jasná příloha 1.2, pojem destilace. Co vlastně popisuje? Jde o obyčejnou destilaci nebo e, vícečetnou destilaci? Co se tím myslí? Myslím si, že bychom měli být velmi konkrétní a přesní, tak abychom zajistili právní jistotu v odvětví. Další věc, které nerozumím, je etylalkohol. alkohol vyrobený pouze z vína, který se pak používá, nebo takový by měl být potom eh, nadále používán pro výrobu lihovin. A jaký je rozdíl oproti etylalkoholu, který pochází z piva? Tam jsou také suroviny eh, zemědělského původu. A já si myslím, že je důležité, abychom u etylalkoholu který vzniká například i při výrobě piva, tak abychom e, umožnili další použití toho etylalkoholu. A není mi jasné, proč e, proč některé látky můžeme používat pro, jako východí, výchozí látku pro neutrální etylalkohol, ale nikoliv, to, e, nikoliv u etylalkoholu, který bychom vyrobili z piva. Potom Další označení pro některé lihoviny. Paní zpravodajka tam spoustu věcí už zachytila, například eh, vodka, s jakým písmenem to budeme psát, potom likér, eh, jenom na německém trhu likér můžete psát různým způsobem a to bychom si měli podle mě eh, zachovat, protože jde o označení, která už se používají velmi, velmi dlouhou dobu a eh, spotřebitel eh, je ehm, chápe velmi dobře, takže jde o různá tradičné, tradiční označení, které bychom neměli jenom tak snadno jsme ze stolu. Potom ehm, doplnění pouštého aromatu, eh, pokud tam napíšu jenom likér, tak nevím, co vlastně obsahuju. Měli bychom napsat kávový likér nebo čokoládový likér nebo názvy rostlin, které byly použity pro některé kategorii, eh, kategorie lihovin, například encien. To jsou věci, které by tam měly být možné dále použít, český hořec. Měli bychom mít také předpisy k slazení nápojů. Ehm, měli bychom mít ehm, harmonizovanou maximální hodnotu, maximální obsah a podle mě by mělo být možné tam mít eh, údaj také bez přidaného cukru. Takové údaje bychom mělo být možné použít. Eh, po cukru se tloustne, to víme, tak proč by výrobci lihovin nemohli toto použít v reklamě ke své výhodě, že tedy tam nedali žádný přidaný cukr. Pak další věc, kterou já nechápu, Vajíční likér se tady vyrábí bez smetany, ale v mém regionu ho vyrábíme často ze smetanou, když se ho děláme doma. A teď si říkám, jak to je tedy s tou recepturou na vaječný likér. Nemohli bychom doplnit tu recepturu ještě o smetanu, ale to je jenom taková věc, která napadla mě osobně. Takže to asi není až tak důležité ale chci jenom okrajově říci, že vaječní likér se smetanou chutná opravdu výborně. Uh, Madame Rey. Paní Rey. Si, Madame la Présidente. Děkuji, paní předsedkyně. No, o co jde v tomto návrhu? Jde o to zharmonizovat poslední nařízení eh, z roku 2008 se samotnou smlouvou. Takže já bych ráda, abychom zůstali u meritu věci. Tady jsme slyšeli spoustu věcí, sice, ale já připomínám, že jde o technické, obchodní nařízení, které se týká eh, lihovin a nejde o nařízení upravující ochranu spotřebitele či zdraví eh, před eh, přehnanou konzumací alkoholu. Když souhlasíme s, se vším, co se říká, ale ty diskuze doposud zatím ty nejsou k věci, k tomu, co se máme vyjádřit. Takže chci připomenout, že tento sektor je ekonomicky významný, i obchodně významný. Je to sektor, který představuje možná někteří to vemou za nemístné, ale prostě na vývozu je to mm, několik miliard euro a je to několik milionů pracovních míst, takže pozor na to, jak přistupujeme k tomuto návrhu. Já tady vidím některé otazníky. Především jsou to otázky na komisi. Eh, návrhy kolegyně Pilar mm, se mi zdá být rozumné a můj hlavní otazník se týká právě zrušení přílohy 3 a zavedení mm, toho e, elektronického rejstříku. Ne, že bych byla proti, ale já si myslím, že potom kontrola takového rejstříku je dost vágní, takže komise nám by na to, to měla upřesnit. A jakou pravomoc bude mít změnit ho nějakým prováděcím aktem, to si myslím, že není příliš vítané. Druhá otázka. Jde o překlad označování, zeměpisných označování do jiných eh, abeced, než tedy do evropské abecedy. Především mám na mysli otázku týkající se vývozu do Azie. Zde komise ve svém návrhu nepovoluje překlady jinak než delegovanými akty, když to doposud to umožňoval systematicky. Když chceme zjednodušit všechno, tak já nechápu, v čem je zjednodušení v návrhu komise. Je třeba, abychom byli koherentní a respektovali ty základní směry a v každém případě ve výboru Agri budu velice bdělá eh, na návrhy z výboru Envy, tak abychom byli v souladu. Děkuji. Merci, Madame Delay. Uh, are there any other colleagues? Hlásí se ještě někdo? Ne? Takže se obrátím na zástupce DG Agri a požádám ho, aby se ujal slova. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vítáme toto stanovisko v návaznosti na nařízení z roku 2016. Lihovinový sektor přidává hodnu zemědělskému sektoru a strategickému využití Řízení 110 lomeno 1008 fungovalo v minulosti dobře, podpořilo růst míst v sektoru, ale bylo to přijato před Lisabonskou smlouvou a je to poslední legislativa, která musí být v zemědělské oblasti upravena. Tento návrh tedy nemá za cíl změnit pravidla, ale upravit legislativní text a zjednodušit zlouhavé u registraci zeměpisných označení. Legislativa, kterou navrhuje paní UESO, vlastně sdílí stejný cíl a, a přidává hodnotu textu. Nicméně pokud je o zeměpisná označení, tak tady jsou některé úpravy problematické. Zdůraznil bych, dejme tomu, šestiměsíční termín pro přeskum. To je uh, velmi problematické. My takový závazek podpořit nemůžeme, aniž bychom měli jistotu, že členské státy vyloučí z jedné, chyby z žádosti, že tam bude zahrnuta evropská demence. Uh, a také pravomoci pro komisi, aby kontrolovalo dodržování zeměpisných označení pod definicí se musí také přeskoumat. Takovéto hodnocení probíhá na základě stávajícího neřízení a musí pokračovat. Pochopitelně právní nástroj se může lišit od článku 34, ale komise je ochotná se podívat i na alternativní znění. Komise rovněž vítá pozměňovací návrhy překládané zpravodajem Delay Income a panem Dantem a zároveň budou předloženy eh, k úvaze. Máme tady další problémy. Definice allusions a také ustanovení o směsích. Navíc návrh ohledně národních ustanovení pro země pisna označení a návrh INTE pro zavedení bodu odvodnění hm, pro pravidla pro nelegální uh, převoz v rámci Evropské unie se zdají být nekonsistentní. Navíc INTE navrhuje konverzi eh, registrované užití unijního symbolu. Eh, zde to nemůže být zahrnuto, protože se to týká potravin, PGI a tedy ochra- chráněných zeměpisných označení. Pochopitelně komise může poskytnout jakékoliv další vysvětlení k tomuto bodu a Nakonec se budeme těšit na, eh, na výsledky, tak abychom posílili náš sektor, tak aby byl o eh, co nejvíce spolehlivý, paní Ajuso. Děkuji, paní předsedkyně. Já než se vyjádřím, tak chci poděkovat komisi, Eh, a sekretariátu a právní službě za pomoc, eh, protože předtím jsem to opomněla. Samozřejmě to mi bylo velice cené a užitečné. A děkuji i asistence Martě, která hodně pracovala na této zprávě. Vzala jsem na vědomí vše, co jsem slyšela. Děkuji vám všem za připomínky. A mm, dě, děkuji těm, kteří souhlasí i těm, kteří nesouhlasí, protože to všechno je předzvěstí, že na příštích schůzích eh, tuto zprávu vylepšíme. Souhlasím s řadou věcí, s tím, co řekla paní Somer, pokud jde o pivo. Třeba. Takže tady asi. Ona asi má na mysli lihoviny, které se vyrábí nápoje, které se vyrábí z piva, nebo nealkoholická piva. Ano, samozřejmě ale všechny tyto nápoje jsou zemědělského původu, takže, takže dobře, o tom se můžeme ještě mluvit. A potom jsou zde témata, jak řekla paní Zomerová opět, která nespadají do této legislativy, protože to upravuje legislativa o označování o etiketách a samozřejmě takže je třeba potom to novelizovat v jiné legislativě. Toto je technické nařízení, které se týká označování zeměpise označování lihovin. A děkuji všem a jsem si jistá, že společně uděláme dobrou práci. Děkuji. Mnohokrát děkuji paní Juse, děkuji za tuto rozpravu. Máme tady termín pro pozměňovací návrhy 7. září a v Envy by se měl hlasovat 28. listopadu. Tím končím tuto část naší práce na následující zasedání proběhne, až dojde na společnou výměnu názorů s DEVE. Kont. Všechno tři témata jsou velice zajímavé, takže se uvidíme zítra ráno v 9. Have a nice evening. Příjemný večer přeji. The, a drink s nějakým drinkem, když už mluvíme o tom alkoholu celé odpoledne. Děkuji mnohokrát.